okay, you can start. we can start? So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Milí kolegové, milé kolegyně, zdá se, že můžeme začít, protože všechny technické problémy již, jak doufám, byly odstraněny. A doufám, že do konce naší dnešní schůze už se ani neobjeví. Srdečně vás vítám na posledním zasedání před vánočními svátky, na které se všichni pravděpodobně již těšíme. Dostávám se k bodu programu číslo 1 přijetí pořadu jednání. Ráda bych, vás, ráda bych vám navrhla, abych řekla v rámci sdělení předsedy něco o nedávném vývoji, pokud jde o nařízení kapsat, a bychom si tedy vytvořili názor jako výbor pro kulturu, abychom si vytvořili názor na to, jak budeme v této věci dále pokračovat. Chce někdo ještě něco říci k návrhu pořadu jednání? Vypadá to, že ne. To znamená, že pořad jednání dnešní zkuze eh, tedy můžeme schválit a dostáváme se k bodu číslo dvě, sdělení předsedy. Tlumočení je dnes k dispozici v následujících jazycích. Němčina, francouzština, italština, angličtina, řečtina, španělština, čeština, estonština, maďarština, polština, bulharština a rumunština. Jako vždy bych vás chtěla upozornit na to, že toto zasedání je přenášeno prostřednictvím webstreamu. Ani nyní k rozhodnutí koordinátorů z 22. listopadu roku 2017, závěry koordinátorů z 22. listopadu tohoto roku byly rozeslány e-mailem 24. listopadu a to všem členům výboru. To znamená, že je můžeme považovat za oficiálně schválené, protože do 28. Eh, listopadu, hm, tedy do eh, lhůty, která byla stanovena, nebyly předloženy žádné návrhy, námitky. A nyní tedy eh, nařízení CAPSAT. Dovolte mi, abych vás informovala o aktuálním vývoji, který se týká zprávy Jury k návrhu komise o e, nařízení CAPSAT, to znamená návrh nařízení o e, online přenosech e, Jury 22. listopadu svoji zprávu přijal a jak všichni víte, náš výbor podle článku 54 jednacího řádu byl účasten v rámci tzv. sdílených kompetencí podle 69c jednacího řádu se Výbor Jury rozhodl, že zahájí jednání, nicméně některé frakce, po té, co to bylo na miniplenárním zasedání minulý týden oznámeno, eh, to spochybnili. To znamená, že o tomto rozhodnutí výboru Jury bude hlasováno na příštím plenárním zasedání, které se bude konat 12. prosince. Pokud tedy eh, parlament odmítne mandát Jury pro interinstitucionální jednání, tak jeho návrh právního aktu a jeho zpráva se dostanou na program plenárního zasedání v lednu, tak aby bylo možno uzavřít první čtení v parlamentu. V tomto případě by tedy pozměňovací návrhy bylo možno předkládat až do 10. ledna příštího roku do 12. hodiny. vše příští zasedání výboru KULT se nicméně koná teprve 22. a 23. ledna příštího roku. A proto já jako předsedkyně výboru E, a teď výslovně upozorňuji na to, že to je jediný cíl naší dnešní diskuze. E, jde o to, abychom tedy zjistili e, to, zda budou zachována práva našeho výboru podle článku 54, protože pokud by tak, tomu tak nebylo, tak jsme za ten článek 54 nemuseli tolik bojovat. My jsme požádali sekretariát, aby srovnal zprávu Jury se stanoviskem výboru Kult, ale bohužel jsme museli konstatovat, že na některých místech nejsou tyto dva dokumenty ve vzájemném souladu. Vzhledem k tomu harmonogramu máme v tuto chvíli tři možnosti a já bych vám je v tuto chvíli ráda představila. Za prvé, bylo by možné, abychom dnes učinili takové takzvané rozhodnutí do zásoby, předběžné rozhodnutí pro ten případ, že e, bude tedy zamítnut mandát výboru jury, že se tento návrh setká s většinou a pozměňovací návrhy 1, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 23 a 25 to jsou tedy pozměňovací návrhy ze stanoviska, které bylo tedy naším výborem schváleno. Tyto pozměňovací návrhy by byly ještě jednou předloženy v plénu. To jsou přesně ty výboru, eh, pozměňovací návrhy, které sekretariát Jury identifikoval jako ty, které nejsou v souladu eh, se zprávou Jury, respektive eh, že v nich tedy naše stanovisko neodpovídá výboru jury v rámci sdílených kompetencí podle článku 54. To je tedy první varianta. Druhá varianta, počkáme, až padne rozhodnutí o udělení mandátu. Pokud eh, a dneska tedy žádné takovéto předběžné rozhodnutí eh, činit nebudeme. A potom bychom eventuálně, pokud ten mandát bude eh, zamítnut, museli svolat mimořádné zasedání našeho výboru, tak abychom mohli dále postupovat nebo diskutovat o dalším postupu eh, podle článku 54. Třetí možnost spočívá v tom, že v tuto chvíli neuděláme nic a připojíme se k tomu, co schválí výbor Jury, ale to by zároveň znamenalo, že by Eh, jsme v podstatě se vzdali těch sdílených kompetencí, o které jsme tak tvrdě bojovali. Já osobně se přikláním k první variantě. Víte, že jsem nehlasovala k většinovému rozhodnutí svého času, to znamená, že si myslím, že zachováme práva výboru kult a že tak mohu tedy učinit bez ohledu na ten samotný obsah. Ráda bych ještě jednou řekla, že mi nejde o to, abychom ještě jednou zača- zaho- začali diskutovat o tom velmi citlivém, citlivém tématu. Nejde také o to, aby se tady e, zohlednili individuální zájmy jednotlivých členů nebo předsedkyně. Jde o to, abychom demokraticky e, trvali na pozici, kterou jsme jako výbor kult tvrdě vybojovali. Víte, že to nebylo bez problémů a jde o to, aby tato naše pozice a tyto, tato naše práva byla zohledněna v dalším legislativním postupu. V podstatě jde o to, abychom tedy eh, i nadále bránili schválenou pozici výboru Jury. Souhlasíte s tímto postojem nebo postupem pro ten případ, že eh, tedy bude zamítnut mandát výboru jury 12. prosince na plenárním zasedání. Pokud ten mandát bude schválen, tak je to bez tak všechno eh, dané, budou zahájena interinstitucionální jednání a bude to tedy pokračovat tak, jak má. Otázka pouze zní, jak tedy budeme v této záležitosti dále postupovat. Jak už jsem řekla, podle mého názoru jde především o to, abychom tady zachovali práva výboru Kult. Jury k tomu přijal usnesení, nicméně máme sdílené pravomoci ve všech bodech a naše usnesení po analýze, kterou provedl sekretariát, e, nebylo v usnesení výboru Jury dostatečně zohledněno. To znamená, že je e, tady možné případě, že by byl zamítnut mandát na plénu, což zatím nevíme, jak to dopadne, v případě, že by ten mandát byl zamítnut, tak bychom ty výše uvedené pozměňovací návrhy ještě jednou předložili v plénu, tak abychom tedy dostali pravomocím a výboru kult. Tolik tedy eh, z mé strany. Sabine Verheiningen, prosím. Já bych se spíše zastávala té možnosti číslo dvě, protože podle mého názoru zatím není vůbec dáno, jestli se bude hlasovat o obsahu zprávy nebo ne. Já bych byla spíše ochotná e, tedy e, zvolat mimořádné zasedání před tím desátým e, lednem, protože já bych byla ráda, kdybych se mohla domluvit na, těch, na tom dalším postupu s kolegy z naší frakce. Není to tak, že by se hlasovalo pouze o pozměňovacích návrzích výboru. Kult eh, bude se hlasovat i o dalších záležitostech a bylo by tedy dobré, kdybychom se mohli eh, předem domluvit. A v tuto chvíli nemůžeme eh, jasně říct, co budeme dělat, když nevíme, jak to dopadne. To znamená, že bych byla spíše pro tu variantu dvě. A pokud to bude potřeba, tak bychom zkrátka začátkem ledna svolali na pondělí nebo na čtvrtek mimořádnou schůzi. Ještě jedna poznámka, my už jsme to prověřovali, ale je to problém, protože první týden, eh, kdy se vracíme do Bruselu, je týden frakcí politických skupin. To znamená, že by nám zbyl pouze pondělí, by zbylo pouze pondělí. Tak je to i tento týden. Já to na to pouze upozorňuji, protože vím, že eh, eh, většinou tu první den po prázdninách nikdo není. Po letních prázdninách ani po vánočních prázdninách. Kdyby to bylo po letních prázdninách, tak by je venku tedy o něco teplej ano, já musím na zahájení eh, eh, roku kultury do Hamburku. Eh, my to můžeme dělat pouze v pondělí. V úterý jsou politické skupiny, to znamená, že nebudeme mít k dispozici ani sály, ani tlumočníky, protože to jsou prostě dny, které jsou vyhrazeny pro politické skupiny. Eventuálně bychom to mohli udělat ve čtvrtek, ale ve čtvrtek je pozdě, protože to už je 11. a to je po 10. lednu. A nebo kdybychom to úplně odložili o měsíc, na tom už jsme se, o tom už jsme také hovořili, ale bylo nám řečeno, že výbor kult může svolat eh, mimořádné zasedání, ale pokud se to nepodaří, tak je to jeho problém. Přesouvat se to zkrátka nedá. Přesto trvám na té druhé možnosti. Já bych byla ráda, kdyby to tedy bylo spojeno s, s tím uh, hlasováním, tak abychom věděli, které pozměňovací návrhy máme předkládat. Ráda bych se na tom ještě domluvila s dalšími kolegy. Capisco la proposta della... No, děkuji. Já chápu, eh, jak, eh, jaký je návrh předsedkyně. Myslím, že z celé řady důvodů, jak už jsem také řekla, Petro, myslím, že by bylo lepší, kdybychom počkali na hlasování eh, v plenárním, na plenárním zasedání. Víme, že situace je velice složitá. A v, té, v tomto návrhu docházelo k mediaci o textu. Některé frakce se domnívají, že je to velmi eh, pokročilá, pokročilý návrh, jiní si to nemyslí. A tak myslím, že Vzhledem k tomu, co všechno proběhlo v jiných výborech, v jiných frakcích na politické úrovni, co také proběhlo v Radě, a poté, co jsem vyslechla také kolegy ze své frakce, Potom všem si myslím, že není možné e, nějak předem dávat e, změnu ve výboru, výboru. Já tedy volím druhý návrh z těch, které si předložila. s tím, že bude třeba počkat na analýzy, které proběhnou v různých frakcích individuálně a pak se to rozšíří na všechny frakce. Je to pro nás velmi citlivá věc. Nikdo další se o slovo nehlásí. Budu tedy vycházet z toho, že to takto učiníme. Eventuálně bychom se mohli sejít ještě příští týden ve čtvrtek ve Štrasburku, až budeme vědět, jak to hlasování dopadlo. To by byla další možnost. Problém je to, že pokud budeme mít 8. ledna zasedání výboru KUL, tak, tam možná, tak na něm možná budeme sami a nebudeme usnášení schopní. A to je tedy uh, moje hlavní obava. Mohli bychom se pokusit mohli bychom se pokusit se skutečně sejít po hlasování ve Štrasburku, tak abychom mohli hovořit s dalšími kolegy z výboru. Většina z nich má různá přípravná zasedání během štrasburského týdne, to znamená, že bude, by byla možnost se o tom pobavit. To znamená, že to by byl takový kompromis, eh, že bychom se sešli ve čtvrtek dopoledne ve Štrasburku. Dělají to i jiné výbory. A nebo uděláme zasedání koordinátorů, na které bude přizván každý, kdo eh, bude eh, mít zájem. Pokud by nebylo možno svolat oficiální zasedání eh, výboru. Já si myslím, že formálně o to musíme přijmout nějaké usnesení. Eh, to znamená, jestli budeme předkládat pozměňovací návrhy a pokud ano, tak které. Dobře, to znamená, že se pokusíme získat čas ve čtvrtek dopoledne, příští týden ve Štrasburku. Nemusí to být žádná dlouhá schůze, nemusíme to všechno diskutovat ještě jednou od začátku. Jde čistě o to, abychom si odpověděli na otázku, které pozměňovací návrhy výboru KULT, které doposud nebyly výborem jury zohledněny, předložíme ještě jednou při tom dalším hlasování. Možná, že by bylo nejlepší, kdyby se na to všichni e, ještě jednou podívali. Jak už jsem řekla, sekretariát byl tak laskav, že k tomu e, předložil analýzu, e, kterou jste všichni dostali. To znamená, že abychom to mohli eventuálně připravit tak, že eh, ve čtvrtek příštího týdne bychom velmi stručně a velmi rychle dospěli eh, k dohodě. Tolik, takový tedy bude postup a počkáme na to, jaké bude rozhodnutí pléna. Kdy padne? V úterý. Jasně, v úterý. A to znamená, že můžeme pokračovat v našem programu, dostane, dostáváme se k hlasování. Dneska eh, hlasujeme o návrhu stanoviska o dalším víceletém finančním rámci, to znamená, že jde eh, o období po roce 2020. Paní zpravodajkou byla paní Triple, která se dneska omlouvá, eh, bohužel dnes nemohla přijet. Celkem bylo předloženo 64 pozměňovacích návrhů. V gesci to má, tak jak je v takovýchto případech obvyklé, výbor pro rozpočet, rozpočtový výbor. A protože tu paní zpravodajka není, tak můžeme i hned přikročit k hlasování. A já tedy začnu kompromisem 1. Kdo je pro?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 Bohužel to nefunguje. Tak zkuste prosím jiné hlasovací zařízení. Musí vám tam svítit zelené světýlko. Dobře. Takže budeme muset ty hlasy spočítat ručně, nebo musíme ho dopočítat ten hlas. Abstimmung ist geschlossen. Hlasování je u konce. 10 proti, 5 pro, to znamená, že druhý odstavec nebo druhá část je zamítnuta. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že je to přijato, ale také to nebylo jednoznačné. Takže hlasujeme elektronicky o kompromisu číslo 4. Já tímto zahajuji hlasování. Dobře, takže to bylo jednoznačné. 14 pro, jeden hlas proti. Ale bohužel předtím to bylo nepřehledné. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 26.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 8 ano, 7 proti, takže je to přijato. 42, e, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 43, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 44, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 46, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 47 a 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 50. Kdo je pro? A to odpadá, protože jsme přijali kompromis 3, takže kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 53. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 54. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 55. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 56. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 57. Kdo je... A raději prověříme. 56 tedy prověřujeme elektronicky. Hlasování končí. Je to zamítnuto, měla jsem pravdu. 57. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 58. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 59. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 61. Kdo je pro?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 Hlasování končí. 14 hlasů pro, 1 hlas proti. To znamená, že to bylo velkou většinou přijato. Já blahopřeji paní zpravodajce. Samine, prosím pokud teď hromadně vstáváme, tak, je to, tak to není dáno tím, že by nás to tedy nezajímalo, ale musíme hlasovat ve výboru IMKO, kde je eh, velký nedostatek hlasů. Eh, hlasování v pondělí jsou velmi komplikovaná. Ano, to je pravda. A ještě, mm, když to má být ještě po eh, vánoční přestávce, tak to bude ještě horší. Tím se dostáváme k pořadu, bodu pořadu jednání číslo 4, to znamená představení monitoru eh, eh, o všeobecném a odborném vzdělávání ze strany komise. Jde o to, že nám tedy komise předloží eh, nebo představí každoroční hodnocení všeobecného odborného vzdělávání. E, tento monitor, tato publikace je tedy každoročním zhodnocením školství v EU na základě šesti definovaných kvantitativních cílů, které si e, Evropská unie v oblasti vzdělávání stanovila. Pokud musíte odejít ze sálu, tak se pokuste opustit sál co možná nejrychleji a také potichu pět ústředních cílů EU eh, e v oblasti vzdělávání. To je za prvé zmenšení počtu nebo snížení počtu těch, kteří předčasně ukončí školní docházku, eh, podíl vysokoškoláků ve věkové skupině 30 až 34 let by mělo být navýšen na 40 95 malých dětí by mělo být zapojeno do nějakého předškolního vzdělávání. Eh, kromě toho by se měly zlepšit eh, špatné výkony v matematice, ve čtení a v přírodních vědách a eh, zaměst, nebo absolventi vysokých škol by měli mít být zaměstnáni z 82% a 15% e, dospělých by se mělo celoživotně vzdělávat. Máme tu mezi sebou pány Krauliho a Palskuhy, Pakulskyho, kteří se zabývají tímto tématem v Evropské komisi a kteří nám představí výsledky letošního monitoru. Následně budete mít možnost uh, E, jako členové výboru klást otázky, to znamená, že pan Krauli a pan Pakulsky mají dohromady maximálně 15 minut, jak si to rozdělí, je na vás. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní e, předsedkyně. E, toto je šestý ročník monitoru vzdělávání a odborné přípravy. Jsou to dva svazky. Jedno je Eh, napříč eh, zeměmi, kde jsou to, mm, je to výkonnost vzdělávacích programů a svazek 2, eh, to je těch 28 zemí, to předloží můj kolega pan Crowley. Monitor byl předložen médiím v Bruselu 9. listopadu příslušným komisařem. Jako vždycky po vydání monitoru eh, je tady určitá struktura, kdy sledujeme výkon členských zemí EU z hlediska šesti benchmarků pro vzdělávání. Sledujeme nejnovější vývoj ve vzdělávání a školství a také se díváme na výdaje na školství v jednotlivých členských státech. Každé edice má svůj vlastní, své vlastní eh, charakteristiky. My jsme se tentokrát eh, soustředili na kvalitu Dovolte také, abych řekl, že letošní monitor eh, má také několik elektronických produktů. Poprvé je to vlastně elektronické vydání monitoru. E, můžete to číst na Kindlu nebo jiným způsobem máte velice rychlý přístup k údajům, e, k osvědčeným postupům, jsou tam interaktivní mapy a tak dále. To je naše e, úmyslná snaha, aby publikace byla co nejdostupnější a co nejpříznivější a nejpřístupnější. Hlavní sdělení letošního monitoru jsou tato z hlediska eh, cílů eh, můžeme říci, že vlastně Eh, obě, eh, oba cíle byly eh, široce dosaženy. Je to otázka nedokončení školy a také otázka dosažení vysokoškolského vzdělání. Jsou samozřejmě rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a také jsou rozdíly i uvnitř jednotlivých zemí. Věnovali jsme Eh, především pozornost eh, zklamání z výsledků PISA. Jak víte, PISA to je velice důležitý eh, zdroj informací, které poskytují benchmarky ve třech oblastech. Na rozdíl od očekávání jsme zaznamenali naopak ústup ve dvou zemích došlo ke zhoršení výsledků, a to zejména z hlediska výkonnosti ve vědách. Ze 16 cíl byl 15 eh, chtěli jsme dosáhnout 20 Pokud je o investice, tak vidíme, že dochází eh, k pomalému, ale přece jen trvalému nárůstu Eh, výdajů, zatímco dříve jsme zaznamenali škrty, tak teď konstatujeme, že dochází eh, k navýšení investování do školství, což je pozitivní. A dále je tady také jasný důkaz, že nerovnosti v Evropě zůstávají. Eh, školské systémy si vyvinuly určité postupy, aby byly efektivnější, inkluzivnější, nicméně tyto výzvy stále ještě před námi stojí. Pokud jde o e, dopad nerovností na vyhlídky v zaměstnání, tak tady je velmi jasné, že je tady velice úzká vazba. E, žáci, kteří odejdou v nižší e, střední vzdělávání, tak mají menší vyhlídky Eh, studenti 18 až 24 let eh, tady mají eh, tyto nižší vyhlídky. A vidíme také, že se to projevuje pak i pak ve starších segmentech. Pokud jde o nezaměstnanosti, kdo mají nižší vzdělání, tak jich tady je 16 nezaměstnaných. Toto procento je eh, třikrát nižší u těch, kteří dosáhli vzdělání. A také je tady návaznost eh, v tom smyslu, že je tady větší riziko, že tyto eh, osoby upadnou do chudoby Eh, podle toho, jakého, jaké úrovně vzdělání dosáhly, Dále nerovnosti. Máme tady různé typy nerovností, je jich mnoho a hodně se liší mezi jednotlivými zeměmi eh, záleží, na které zemi je ta ten či on faktor eh, závaznější. Je tady například otázka závislosti na tom, zda jde o migranty. Eh, vidíme, že nižší eh, výsledky u PISA je to až 22,5 z hlediska výkonnosti studentů, kteří jsou z první nebo druhé generace migrantů, nebo ti naopak ti, kteří se v zemi již narodili. Dále je tady návaznost na sociální původ. Tady to je jedna z největších eh, faktorů, který ovlivňuje dosažení eh, vzdělání. Záleží na tom, jaké vzdělání mají rodiče. Dále, když se podíváme na genderové rozdíly, eh, tak tady ženy v Evropě mají více vzdělání ale eh, menší pak výhody mají v těch příležitostech, které se jim eh, nabízí po vzdělání. A tady eh, vidíme vlastně, jak je, jakési zrcadlo pro celou Evropu. A to je právě téměř desetiprocentní rozdíl z hlediska genderových rozdílů, z hlediska zaměstnání. Eh, pokud jde o eh, eh, ti, kteří dosáhli nižší úrovně, tak to jsem říkal již, že tady jsou rozdíly mezi sociálními skupinami, které jsou sociálně ekonomicky znevýhodněné a ty vytvářejí skupiny, které jsou mnohem zranitelnější než ti, kteří pocházejí z mnohem lepších podmínek. Dále z hlediska migrantů, to je opět velice jasná E, otázka, pokud jde o ty, kteří dosáhli nižšího vzdělání. A můžeme také vidět, že jsou velké rozdíly mezi e, těmi, kdo jsou migranti a těmi, kdo jsou rodilí e, obyvatele. Já myslím, že nemusím probírat každý benchmark, který tady máme. Dovolte jen, abych řekl z hlediska investic do vzdělávání, tak Evropa Eh, teď dává 5% HDP na vzdělání, ale jsou opět velké rozdíly mezi členskými státy. A to samozřejmě máme i podrobnější údaje, které jsou uvedeny v monitoru. Protože máme omezený čas, tak já už předám slovo kolegovi, který bude hovořit o druhé části. Děkuji paní předsedkyně za tuto příležitost. Chtěl bych říct asi tolik. Viděl jsem, že to tady v sále rozdávají, že vy máte také vlastně dva výtisky. Tady je v jedné ten celek a v druhé 28 zpráv, které se vlastně zabývají dalšími podrobnostmi těch jednotlivých bodů, o kterých hovořil kolega Jan. Chci zdůraznit to, že jelikož jsme se soustředili na nerovnost, tak napříč 28 členskými státy vidíme, že tyto nerovnosti stále přetrvávají i v těch nejlépe fungujících systémech. Rovněž musím říct, že my nejdeme pouze po statistických informacích, sledujeme také ty koncepce. V těch všech 28 členských státech se dá říct, že se eh, tam snaží věci řešit. Ale samozřejmě začínají z různých startovacích eh, eh, poloh a mají různé přístupy, takže všichni se samozřejmě obrací k těm zemím, které znají nejlépe lépe v tom eh, té části dvě, ale zároveň eh, pak je tady otázka srovnávání těch, které jsou ze stejné země, ze, eh, vycházejí ze, zhruba ze stejné úrovně či podobné úrovně. K tomu, co řekl Jan, my si dobře uvědomujeme, že tady jsou členské státy, které prostě e, udělali určité reformy. Jsou tady e, země jako Finsko, Estonsko, které opravdu fungují velice dobře, Irsko, Slovinsko, Polsko, ty dobře fungující členské státy, co se týče e, vzdělávací politiky a výsledků, jsou vlastně zároveň také ty země, které mají plus minus nízké úrovně nerovností. Takže tam, kde je nízká nerovnost, tam se věci spíše daří. Tam, kde je větší, tam se e, snahy o rovnost zatím příliš nepodporují. E, ty země, e, které E, kterým se prostě nedaří v tomto směru postupovat kupředu, tak jsou zároveň země, které mají nejvíce problémů s hospodářskými výsledky. Já bych k tomu ještě dodal jednu věc. Máme tady velice vypovídající e, důkazy o rozdílech mezi e, chlapci a děvčaty, co se týče účasti na vysokoškolském vzdělávání a pak také o vzdělávání po 15. roku věku. Je to velice zaražející předsedající. Pak jsou tady další faktory, které se neukazují napříč státy, ale ukazují se, dejme tomu, v těch rurálních oblastech. Čím dál tím více zemí se v těch rurálních oblastech setkává s nízkou úrovní vzdělávání. Jdeme jednotlivými eh, oddíly vzdělávání v té části 1 a pak se vlastně zabýváme tím předškolním vzděláváním, e, základním vzděláváním e, i odbornou, e, odborným vzděláváním a tak dále. To, co řekl Jan ohledně financování, tak musím říct, že je pravda pravdou, že jsme se dostali na úroveň eh, té, eh, těch finančních prostředků, které byly věnovány vzdělávání před krizí, alespoň ve dvou třetinách všech států. Ovšem eh, úplně všude se zatím ta úroveň financování vzdělávacích programů nevrátila na tu míru před krizí. To je třeba také říct. Rovněž se hodně soustředujeme na to odborné školství tady velice těsně spolupracujeme s kolegy DG Zaměstnanost a vidíme, že odborné školství, které je tak důležitým faktorem a důležitou součástí vzdělávání mladých Evropanů, především v některých státech, eh, tak eh, zároveň zaznamenává snižující se popularitu. A rovněž vidíme, že tady se víc a víc eh, soustředujeme na některé oblasti, které naopak zažívají vzestup. E, takže můžeme si položit otázku, co se děje. Znamená to, že odborné Eh, vzdělávání v některých oblastech eh, na sebe přejímá vzdělávání těch eh, lidí z nižších příjmových skupin a nebo jsou tady jiné důvody. Každopádně nedokážu na to zatím vypovídajícím způsobem odpovědět, ale domnívám se, že ten monitor je právě tím nástrojem, který nám k tomu může pomoci. Nechci příliš držovat, paní předsedkyně, chceme vás už snad jenom vyzvat, abyste se zabývali tím monitorem a tím, co nabízí e, na ty různé produkty, se můžete tedy zaměřit. Jsou tam některé velice zajímavé, pěkně vytvořené e, koncepce a potom se také můžete podívat na analýzu jednotlivých zemí. Každý se samozřejmě dívá nejprve na tu svou Ovšem nedívejme se pouze na ty dobré výsledky. Jsou tady třeba některé příklady občanského vzdělávání, vzdělávání k dobrému občanství ve Španělsku, v Portugalsku. E, jsou velmi dobré výsledky a možná, že by stálo za to se nad tím e, zamyslet a rozšířit to i do budoucna více. To je asi z mé strany vše, paní předsedkyně. Děkuji vám za pozornost. Ano, děkuji vám oběma za to, že jste nám tedy představili zprávu, která ukazuje to, co jsme pravděpodobně všichni tušili. A sice to, že vzdělání, především dobré vzdělání, je důležité od nejutlejšího věku až po dospělost včetně univerzitního vzdělávání. To všechno je klíč k dobrému životu a především k životu, eh, během něhož je člověk dobře integrován do společnosti. A myslím si, že ta zpráva bude pro nás velmi podnětná, že přinese důležité impulzy pro naši další práci. My v tuto chvíli pracujeme na důležité zprávě, která se týká budoucnosti vzdělávání v EU. Je to zpráva, která je velmi komplexní. A, a myslím si, že i genderové rozdíly jsou v této souvislosti velmi důležité, tedy to, že dívky dosahují velmi dobrých výsledků v odborném i ve všeobecném vzdělávání, nicméně pokud jde o míru zaměstnanosti, tak zaostávají za muži. Já si myslím, že to je jednoznačný důkaz toho, že v, té, v tomto ohledu máme ještě hodně co dohánět. Pokud jde o odborné vzdělávání, velmi se mi líbí, že jste se na něj zvláštním způsobem soustředili, protože jako při mnoha jiných příležitostech i nyní bych chtěla zdůraznit, že se musíme snažit o to, aby naše společnosti eh, nepovažovaly za kvalitní vzdělávání pouze vzdělání, které skončí vysokoškolským diplomem. I odborné vzdělání a je jedno, eh, v jakém oboru, ať už to bude v rámci nějakého duálního systému nebo pouze v rámci školy, i odborné, odborná škola je v posledku eh, stejně hodnotná a pro společnost stejně důležitá jako škola vysoká a jako vysokoškolský diplom. To znamená, že bychom měli tyto, eh, tato odborná vzdělávání nebo tyto odborné školy hodnotit mnohem lépe v rámci veřejného mínění. To znamená, že v tom se musí smýšlení našich občanů změnit. Nepotřebujeme pouze architekty, kteří budou navrhovat domy, ale také lidi, kteří eh, ty domy svými, svýma vlastníma rukama postaví, protože jinak ty domy zkrátka nevzniknou. To znamená, že vaše studie jasně ukazuje, že musíme do vzdělávání mnohem více investovat, a to i v, ve členských státech. Je pozitivní, že v důsledku krize ty investice do vzdělávání nepoklesly, nicméně je zároveň patrné, že ty investice se přesto musí zvýšit. Nevím, jestli víte, že mnoho kolegů muselo odejít do jiných výborů, proto nás je tady tak málo. Bohužel se koná hlasování v jiných výborech, proto je nás tady uh, jen malý počet. Uh, Eh, ale přihlásil se k tomu pan Zdrojevský, takže prosím, pane kolego, máte slovo. Dvě až tři minuty. Děkuji, já bych chtěl nejprve poděkovat eh, za tento velice komplexní materiál. Ne často takovéto materiály dostáváme. A musím říct, že bych eh, samozřejmě měl mnohem více dotazů, kdybych ten dokument dostal ve větším předstihu, ale už teď mám některé otázky na pana Kalského. Za prvé, je tady jedna věc, kterou velmi často pozorujeme, a to je nedostatek vzdělání pro mladé, eh, kteří prostě nedokáží rozlišovat mezi skutečným a virtuálním světem, mezi pravdou a nepravdou. Eh, možná, že se to také týká některých dospělých, mimochodem. Ale já si každopádně kladu otázku, zdali je to aspekt, eh, který vzdělávací systémy zohledňují. Zdají se tímto jevem někdo skutečně zabývá. Zajímalo by mě, zdali se tady dělá něco proto, aby byli mladí lidé připravováni eh, na nutnost eh, dělat rozdíl mezi propagandou a nepravdou a pravdou a mezi virtuálním a skutečným světem. Pak je tady další věc, který, kterou bych dál chtěl zdůraznit a to je otázka eh, čtvrtečních jednání. My dobře víme, že tady jsou určité určité důsledky. Jsou tady otázky přistěhovalců, méně schopných lidí, ale chtěl bych vědět, do jaké míry jsou někteří vyčlenováni ze světa kultury z důvodu nedostatku vzdělání. Ano, děkuji. Protože se tady nikdo další nehlásí, předávám vám slovo, prosím. Děkuji, děkuji za obě otázky. Ta první otázka, kterou jste e, tady zmínil, je velice nač, dobře načasovaná a velice relevantní pro celé mezinárodní společenství, ne pouze pro Evropu. Musím říct, že tady je několik nástrojů. E, některé již existují, další jsou diskutovány. E, komise spolufinancuje účast členských států v nedávném e, přehledu ohledně úrovně těch občanských znalostí a dovedností mezi mladými lidmi. A Eh, rovněž se zkoumala schopnost respondentů eh, fungovat, eh, zorientovat se v současném světě, kdy jsou lidé vystaveni různým zdrojům informací a dezinformací. Takže je tady takovýto jeden nástroj, který využíváme a výsledky z tohoto šetření už jsou dostupné a my je teď chceme využít pro další e, vlastně e, vydání toho monitoru. A k druhému bodu, je to vlastně součást diskuze e, vlastně dalšího kola toho jednání kolem PIZY v 2000 18 a dál je období, ve kterém se chceme zabývat takzvanými globálními dovednostmi kompetencemi a chceme také eh, správně dokázat měřit schopnost mladých lidí správně fungovat eh, v prostředí, eh, které prostě dříve předkládalo fakta a e, solidní e, důkazy, což teď již není e, tak, protože jsou tady možnosti, jak vlastně zahladit různá fakta, jak věci znejistit a pozměnit. Máme dnes jasný přehled o výkonu členských států v této oblasti. Eh, musím říct, že nicméně to téma eh, eh, si vyžaduje, aby bylo i nadále přítomné v naší agendě a to je to také skutečnost. Ohledně té vaší další otázky, toho vyčlenění z kulturního světa z důvodu nedostatku vzdělání, tak jak jste to sformuloval, je to vlastně věc, která se výrazně teď projevila v souvislosti s integrací přistěhovalců a je to také vlastně téma, které komise připravuje na budoucí summit. Jde o to posílit evropskou identitu, je to vlastně hmatatelný důkaz, že spolupracovníci komise v tomto směru eh, pracují. Co se týče nějakých konkrétních důkazů, tak já tady nemám v tuto chvíli eh, povědomí o nějakých skutečně solidních empirických eh, důkazech, které by tuto myšlenku podporovali. Ještě doplnění k té druhé otázky. Já bych asi odpověděl stejně. Přemýšlel jsem o nějakých dobrých postupech v nějakých členských státech. Nemám eh, zatím nic, co bych vám mohl teď říct, ale k tomu prvnímu bodu, pokud se podíváte Eh, na monitor eh, Belgie a eh, Vlámska, tak tam jsou některé nové vzdělávací postupy, v rámci kterých se rozšiřuje kritické myšlení mladých vůči internetu. My prostě na tomto pracujeme a pokud to chcete i nadále sledovat, tak bychom měli schopni eh, vám dát eh, jakýsi odkaz, abyste to mohl rovněž, eh, rovněž sledovat. Ano, ano, děkuji. Bylo by dobré, kdybychom tedy otázku digitálních dovedností mediálních kompetencí probrali společně s tímto bodem. To znamená, Eh, do jaké míry je v jednotlivých členských státech v rámci vzdělávání kláden důraz právě na mediální kompetence, digitální dovednosti a jaký to má dopad na další profesní život žáků. Já si myslím, že to je další otázka, kterou bychom se do budoucna měli zabývat. To je tedy jedna věc. A pokud jde o naše podněty, tak nám připadá velmi zajímavé abychom tedy od vás dostávali mnohem více statistických údajů, tak abychom věděli, do jaké míry se to odráží v dalším profesním životě lidí. My v dohledné době budeme přijímat zprávu, která se bude zabývat překážkami při přístupu nebo v přístupu ke kultuře. Jde tedy o to, jak tedy členské státy ve školním odborném vzdělávání umožňují eh, vstup nebo přístup ke kultuře, jak odstraňují překážky, jak intenzivně se tomu věnují a do jaké míry to má dopad na evropskou identitu, na vnímání evropské identity a také na eh, to, čemu se říká měkké dovednosti, soft skills, do jaké míry to má dopad na další profesní život. To jsou tedy dvě oblasti našeho zájmu, které byste eventuálně mohli do budoucna začlenit do vašeho výzkumu, do monitoru. Gut, ich sehe jetzt keine... Dobře, Vidím, že nikdo další už se nehlásí, to znamená, že mi nezbývá, než vám co nejsrdečněji poděkovat za to, že jste dnes přišli mezi nás a svoji zprávu vám nám představili. Děkuji vám za vaši práci a za veškeré úsilí, které jste věnovali monitorovací zprávě. Jak už bylo řečeno, jsou to velmi důležité podněty, které nepochybně přispějí k naší práci v budoucnu. Je důležité nedívat se pouze na jednotlivé země, ale e, porovnat je i navzájem, tak abychom zjistili, jaké e, příklady dobré praxe se v jednotlivých státech objevují, tak abychom e, se tím poučili a v našich zemích zlepšili vzdělávání aby ta situace do budoucna byla lepší. To je tedy věc, která se týká jak všeobecného odborného vzdělávání, tak eh, v Evropské unii, tak také eh, přístupu ke kultuře, protože obě témata spolu těsně souvisí. Děkuji vám za vaši práci a pokud byste zohlednili naše podněty nebo připomínky, které tu dnes zazněly, tak bychom eh, byli velmi vděční. Děkuji. Thank you. Thank you. And sorry for the...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 které se týká udělení absolutoria za rok 2016, pokud je o celkový rozpočet EU, Evropské komisi a překladatelskému centru. S panem zpravodajem je náš pan kolega Zdrojevský. Hulta pro předložení pozměňovacích návrhů vyprší 7. prosince v 16 hodin a hlasovat ve, eh, v našem výboru budeme 23. ledna Ne, tak se omlouvám, není to 7. prosince, ale 8. prosince lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů, hlasování ve výboru KUL 23. ledna a hlasování ve výboru, který to má v gesti, to znamená ve výboru pro rozpočet, proběhne v březnu roku 2018 a já v tuto chvíli předám slovo panu Zdrojevskému, aby nám představil svoje stanovisko. Pane Zdrojevský, máte slovo. E, děkuji za tom korekte, bo 8 e, grudně... Děkuji za toto malé opravení. 8 8. prosince je právě konec tohoto týdne. A e, my chceme upozornit na to, že náš návrh e, by mohl mít dost e, velký dopad na budoucí rozpočet, takže bychom měli pracovat na stanovisku, protože to se pak odrazí na dalších návrzích. Pak je tady otázka také prokázání respektu či potřebám tohoto výrobu, výboru. Musím říct, že bychom mohli být poměrně spokojeni, ale zdůraznuju to poměrně, protože protože ten objem finančních prostředků, e, které jdou do různých populárních e, projektů, jako vytvořit Evropu pro občany a tak dále, e, jsou opravdu podceněné. Jejich výše je podceněna a nevyužita 11 či 16 to není něco, co by nás mělo uspokojit, protože většina těch projektů jsou skutečně projekty legitimně financovatelné. A dalším krokem by bylo snižovat rozdíly mezi závazky a platbami. platbami. V roce 2016 tento rozdíl výrazně klesl. Ne, že by úplně zmizel, ale byl zmenšený. A samozřejmě kdykoliv je to jen možné, bychom měli hovořit o Erasmu+. Je to pro nás prioritní program, jsme s ním velmi spokojeni. E, prognozy jsou takové, že do roku 2020 e, vlastně Erasmus bude se vztahovat k 4 milionům účastníkům. To je celkový cíl, který je krásný. Čekám na další podněty. Luigi Morgano, bitte. A vidím, že je to Luigi Morgano, takže prosím. Máš slovo. La giornata è quella che è, quindi. Allora, Děkuji. Já se obracím přímo na pana Zdrojevského a chci mu poděkovat za tento návrh stanoviska. Myslím, že pokrývá celou řadu hledisek, se kterými se stotožňujeme, eh, zejména po rozpočtu 2016. Souhlasím s ním. Je důležité pracovat na tom a ukázat, jaké jsou potřeby eh, z hlediska našeho výboru. Já se omezím na šest bodů. Především ve zprávě účetního dvora vidíme, že dochází k významným chybám ale nikdy se eh, jasně neuvádí pravomoc výboru kult. Z hlediska účetního tedy eh, se dá říci, že eh, práce Evropské komise nevyvolává problémy. Celý proces absolutoria to není prostě administrativní akt. Je to povinnost, která spadá do našeho mandátu, nás, evropských poslanců. Musíme tedy provést demokratickou kontrolu o provádění evropských politik v členských státech. Na základě eh, analýzy účetního dvora eh, musíme sledovat, zda finanční prostředky od evropských daňových poplatníků se používají opravdu na ty politiky, na které mají být určeny. Z tohoto hlediska si myslím, že je třeba eh, zdůraznit, že chybovost eh, je ostatně jako i v minulosti v celé řadě oblastí, jako například provádění programů a eh, jde na vrub jak komise, tak členských států. Bylo by tedy třeba centralizovat eh, určité prostředky do sektoru Erasmus+, aby tam byly centrálně a mm, aby tady vznikla jakási programová podkomise. Připomínám tyto věci proto, že toto je stanovisko Evropského parlamentu, které bylo schváleno už v několika po sobě jdoucích zpráv. A pokud to nezopakujeme, tak promarníme příležitost, jak to znovu připomenout. Dále, jak náležitě zdůraznil zpravodaj, eh, eh, nízká úspěšnost Evropy eh, občanů a Evropy tvůrčí. E, to jsou věci, které je třeba zohlednit v příštím e, víceletém finančním rámci. A je třeba přičlenit těmto programům určité prostředky. Jak e, sama připomíná DG EAC ve výroční zprávě o činnosti, mechanismus záruky pro tvůrčí sektor vznikl pouze v roce 2000 16. A Evropa pro občany, to je považováno za program, který teď už se zaběhl, ale teprve vlastně se provádí tři roky po sobě. To nás vede k zamyšlení, jak nás, tak Evropskou komisi, eh, o tom, zda je třeba znovu vymýšlet už jednou vymyšlené pro příští víceletý finanční rámec. Nebylo by spíše vhodné ponechat struktury, které se již osvědčily a byly účinné a teprve opravit to, co e, nefunguje, to je vlastně horizontální otázka. V roce 2016 máme nový rekord e, plateb, které se převádějí do následných rozpočtů. To samo o sobě problémem není, ale každoročně by bylo možné mít dostatek eh, prostředků na platby, aby se aby to nezvyšovalo určité pokušení členských států snižovat eh, evropský rozpočet na, na prosté minimum. Eh, to, myslím, jde stejným směrem, jako je názor pana Zdrojevského i názor celého našeho výboru. Komisiu. Děkuji. Chce se k tomu vyjádřit komise? Pokud tu je. Vypadá to, že tu není. To znamená, že se ptám pana Zdrojevského, jestli se chce ještě jednou chopit slova. Prosím. Ano, děkuji. Děkuji kolegovi Morgánovi. Já si myslím, že jsme si naprosto zajedno v tom, co řekl. Vaše pozorování, že výbor kult nebyl dostatečně zohledněn, respektive, že jeho kompetence nebyly dostatečně zohledněny eh, při sestavování rozpočtu, to není eh, pouze jedinečná nebo ojedinělá záležitost, ale je to běžná praxe. Naše podíly jsou takřka neviditelné a kromě toho je oblast kultury součástí veřejné politiky. Já si myslím, že z toho nemůžeme vyvodit jiný závěr, než ten, který jste vyvodil vy. To znamená, že my neseme o to větší zodpovědnost za to, aby ty finanční prostředky byly v oblasti kultury velmi intenzivně a účinně vynakládány. Nejde pouze o kvantitu, jde také o kvalitu. Zdůrazňujeme, že kreativní Evropa a Evropa pro občany, že to jsou tedy kvalitní programy, které musíme do budoucna ještě více posílit, podpořit. Kromě toho mi na závěr dovolte ještě jednu poznámku, na kterou jsem zapomněl na začátku a nevěnoval se tomu ani pan kolega Morgano. Je velmi důležité, abychom rozšířili pilotní projekty. Ty dosavadní programy musíme i nadále podporovat, ale zároveň musíme otvírat nová dvířka, tak abychom mohli k tomu eh, přibírat i nové projekty, protože eh, čas od času je zkrátka vhodná doba na to, aby vznikl nějaký projekt, tak aby ty aktivity na tomto poli nebyly příliš eh, strnulé a tradiční. Děkuji vám tedy za vaše stanoviska a doufám, že se tedy bude nám do budoucna na tomto poli i nadále dařit. Děkuji vám. Pokud jde o ty platby a závazky, tak já si myslím, že to je nám všem již dlouhá léta trnem v oku a e, je to zdroj velkých problémů. To znamená, že pokud bychom mohli překlenout tuto propast, tak e, by to bylo velmi dobré. E, děkujeme vám, pane Zdrojevský. Pane Morgano, vy nepochybně budete dobře spolupracovat a já jsem přesvědčena o tom, že zpráva o udělení absolutoria bude velmi vydařená. My o ní budeme hlasovat v lednu. Tím se dostáváme k bodu programu číslo 7 a zjišťuji, že dneska je tu takový festival pana Zdrojevského, protože už je zase na řadě a půjde o zprávu z vlastní iniciativy, která se týká eh, překážek při přístupu ke kultuře. Eh, pan Zdrojevský je zpravodaj v této věci a 21. a 22. Eh, února bude zpráva předložena ve, nebo probrána ve výboru. 20. února budeme mít lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů, hlasovat ve výboru budeme, hlasovat, budeme tedy 25. dubna. V tuto chvíli má slovo pan Zdrojevský. Prosím. Děkuji. Já bych chtěl začít tím, že vám eh, poděkuji za to eh, společné rozhodnutí oddělit překladatelské oddělení. Díky za to. Díky tomu totiž eh, se nám podařilo eh, vyslechnout eh, zprávu a také si vyměnit názory na výdaje tohoto centra. Slyšeli jsme, že bychom měli instituci posílit. Rovněž jsme upozornili na skutečnost, že snižování rozpočtu, eh, které eh, byly eh, vlastně zaznamenány v tom centru, nebyly odůvodněny že došlo vlastně k řadě eh, eh, nesplněných požadavků, protože počet klientů narůstal a požadavků rovněž. A přitom počet eh, zaměstnanců se snížil právě o těch 5%, což byl ten údajný cíl. Výbor upozornil na to, že to snižování stavu v této oblasti by mělo skončit a že tato instituce by měla být finančně posílena. Takže zase, myslím, že je velice dobře, že ta zpráva byla vyjmuta z zprávy o všeobecném rozpočtu. Byla to velmi eh, dobrá věc, dobrý zdroj informací. Ano, já už jsem byla u toho dalšího bodu o, u strukturálních překážek, ale vy jste nezmínil překladatelské centrum. Já jsem si myslela, že jste to udělal v jednom, ale děkuji vám i za tuto část, která se týká překladatelského centra. Pane Morgano, chcete k tomu něco říci? Prosím. E mi pare Presidente che sia rilevante, del resto è un tema di cui avevamo parlato in passato dicendo che era... Eh, děkuji my jsme toto už probíhali, probírali v minulosti. V minulosti jsme na to upozornili a říkali jsme vždy, že je velmi důležité o těchto věcech diskutovat. Účetní dvůr prohlásil, že Eh, tady vlastně se jedná o centrum, překladatelské centrum, eh, které zajišťuje překlady do všech jazyků, institucí, agentury a různé orgány jsou samozřejmě klienty tohoto centra a musí za služby platit. Eh, takže tady jde vlastně o eh, dohledání těch finančních prostředků a rekuperaci těchto eh, finančních prostředků, ale zase všechny instituce nemusí se obracet na toto centrum a někde mají své vlastní interní zdroje pro překlady, takže se někdy vlastně ty překladatelské aktivity překrývají a zároveň vznikají problémy i s autorizací těch překladů. Eh, protože eh, tímto postupem není vždy zajišťována optimální kvalita a to může někdy vést k problémům. Eh, společně s panem Zdrojevským by možná bylo dobré si znovu položit otázku, zda by nebylo dobré text ještě více upřesnit. Využívání těchto služeb by mělo být přiměřené a rozumné je samozřejmě třeba úzce spolupracovat s odpovědnými pracovníky těchto služeb. Finanční škrty Eh, přimě, nutili eh, snížit eh, o 5 počet zaměstnanců tohoto centra. Já se osobně domnívám, že záruka kvality překlada, překladů do všech jazyků Unie musí být zajištěná. A v tomto směru souhlasím s panem kolegou. Není možné, aby tady eh, docházelo k dalším finančním škrtům. Není možné dál snižovat počet eh, pracovníků tohoto centra. Eh, bylo by dobré především mít na zřeteli kvalitu práce a abych se vrátil k otázce výsledků těch veřejných zadání, tak to zadávání práce ven, mimo instituce, nebylo vždy zárukou vysoké kvality. Já samozřejmě eh, vím velmi eh, dobře, jaké jsou tady různé aspekty, které musíme zohlednit, ale eh, již ne dalším škrtům. Děkuji. Pane Strojevský, chcete se k tomu ještě vyjádřit, anebo můžeme přistoupit k dalšímu bodu našeho dnešního programu? Velmi stručně. Samozřejmě, že tady hovoříme o překladech, o písemných překladech, ale upozornili jsme také na náklady, eh, které se týkají našich institucí. My jsme blahopřáli k vícejazyčnosti, ale samozřejmě, že to má tedy svou cenu. A bylo by dobré, kdybychom mohli omezit snižování počtu zaměstnanců a kdybychom se mohli tedy postarat o to, že eh, tu práci bude moci překladatelské centrum odvádět v dobré kvalitě, protože to je práce velmi prestižní. Děkuji. Jak už bylo řečeno, hůta pro předkládání pozměňovacích návrhů vyprší 8. prosince v 16 hodin. A nyní se konečně dostáváme k bodu programu číslo 7, to znamená strukturální a finanční překážky při eh, přístupu k ke kultuře a festival pana Zdrojevského pokračuje další částí. Pane Zdrojevský, máte slovo. Teraz trošičku dloužej. Děkuji vám. Já teď budu hovořit trochu déle k tomuto tématu. Chtěl bych eh, přednést nejdříve úvodní poznámky, které jsou zásadně důležité pro náš výbor. V roce 2013 komise provedla Eurobarometr 399, který se týkal, eh, týkal kultury. Je to před pěti lety. A důležité je, že to byl vlastně takový, taková studie, takový přehled E, lidé byli dotazováni, proč se účastnili či naopak neúčastnili různých kulturních e, akcí. A e, byli dotazováni na subjektivní důvody jejich neúčasti. Na prvním místě byla odpověď od těch, kteří se neúčastnili kulturních akcí, velice jasně formulovaná odpověď, nezajímá nás to. Nebyla tady žádná snaha určit, jaké byly překážky nebo jaké byly okolnosti, které bránily lidem v přístupu ke kultuře. Já bych se teď pokusil naopak zaměřit právě na ty překážky. Jsou tady různé Eh, neschopnosti nebo tedy i postižení, která, um, která znemožňují lidem jít eh, do muzeí, cestovat po Evropě, čili to jsou fyzické překážky. Eh, za druhé jsou to fiskální překážky. Členské státy EU mají různé daňové systémy, které někdy vytvářejí velké zatížení pro kulturní instituce či pro jejich návštěvníky. A dále tedy bohatství, bohatství těch lidí, kteří se účastní kulturních akcí. Některá muzea e, dokonce mají vstup zdarma, například ve Spojeném království. Jinde e, zase Eh, muzea své ceny, své stupenky stále zdražují, to zejména v těch eh, městech či centrech, kde, eh, která jsou turisticky velmi přitažlivá. A to je často problém, zejména pro mladé lidi. Další věc, důležitý aspekt, nedostatečné vzdělání. Vzdělání mnohé nepřipravilo na to, aby měli potěšení z kulturních eh, produkcí, jako třeba vážné hudby nebo soudobé umění. K tomu je zapotřebí určitá znalost, určité vzdělání. To, co člověk eh, by měl získat v době školní docházky před jejím skončením. Dále můžeme si udělat takovou mapu účasti na kulturních akcích které, která společenství, které komunity jsou nejvíce zainteresovány, na čem se nejvíce podílejí a kde naopak se účastní velmi málo protože to nám také naznačí odpověď, proč tomu tak je. Víme například, že Němci mají velký zájem o hudbu. Víme, že také jsou v této oblasti hodně vzdělaní, mají tady velkou eh, tradici, eh, jsou na to zvyklí a také tomu věnují peníze. Víme, že Dánové a Švédové například hodně čtou. Ne protože by byli ekonomicky podporováni, aby to dělali. Eh, dokonce knihy jsou tam Eh, drahé, ale zajímavé je, že knihy jsou drahé tam, kde je velká poptávka po knihách a naopak jsou levné tam, kde je malá poptávka. Proč je tomu tak? To je zajímavé vyhodnotit. To by nás mělo eh, vést k tomu, abychom se dívali na skutečné příčiny. To je nedostatečná příprava, nedostatečné vzdělání, nedostatečná účast. Další aspekt eh, jsou migranti. Nechceme, aby vznikaly geta. Nechceme, aby docházelo k e, e, vyloučení z evropské kultury, což by mohlo vést k tomu a také vede k tomu, že tady není dostatečná e, ocenění evropské kultury, není tady dostatečné porozumění. Kolegové mě poslali některé náměty a jsem jim za to velmi vděčný. Eh, poslali jste mě některé zprávy, názory eh, odborníků, některé náměty, koho bychom mohli pozvat do výboru. A já vyzvu eh, vás všechny, kteří jste mě poslali náměty, abychom to společně probrali. My tady vypracováváme doporučení, která jsou určitou diagnózou ale můžeme také dát dohromady určitý, určitou kompilaci námětů, aby se poprvé ukázalo objektivní hledisko, proč lidé mají zábrany v podílení se na kultuře. Děkuji. E, Děkuji. Dneska se jedná o první výměnu názorů. Stínoví zpravodajové tu nejsou bohužel všichni přítomni. Dívám se, jestli se k tomu chce vyjádřit Silvia, prosím. Ano, velmi ráda k tomu něco řeknu. Já zastupuji kolegyni Ano Rodriguez a přečtu to, co připravila a co mi dala do ruky. Způsob vnímání kultury se mezi jednotlivými lidmi liší. My si musíme uvědomit, že kultura skýtá velký potenciál a to také ve spojitosti se sociálními tématy a se snižováním rozdílů mezi lidmi. Proto je přístup ke kultuře mnohem, mnoho, velmi důležitý. Musíme to celé zasadit do širšího kontextu. Musíme se podívat na to, jak se ta situace v minulých letech vyvinula. V každém případě bychom si měli zamyslet nad tím, že je důležité, eh, aby byla rovnováha mezi přístupu, přístupem ke kultuře a její udržitelností. Financování to je velmi důležitá věc. Jsou tu oblasti, které musíme, eh, na které musíme dbát, ale nemělo by to být na úkor kultury. A tady, myslím, takové programy, jako je například Kreativní Evropa. Musíme si uvědomit, že právě kultura se může stát motorem ekonomického rozvoje a proto bychom do tohoto návrhu měli zapracovat i tu myšlenku, že je potřeba odstranit finanční propast mezi digitalizací a médií a e, na jedné straně a Eh, těmi překážkami na straně druhé. Musíme se tedy postarat o to, aby právě kultura hrála důležitou roli při eh, realizaci našich projektů. Eh, občané nám sdělili, že právě nedostatek informací je důvodem proto, že se nedostatečně účastní kulturního života. Proto je velmi důležité, abychom o kulturních programech EU dostatečně informovali. já si myslím, že i na to bychom tady měli poukázat. Dále bychom měli zmínit odlehlé oblasti a oblasti horské, protože právě v takovýchto regionech je velmi obtížné zajistit si přístup ke kultuře. Souvisí to s infrastrukturou. Nedostatečná infrastruktura znemožňuje přístup k různým formám kultury a navíc je to tak, že občané vůbec neví, jaké možnosti, jaké kulturní možnosti jim Evropská Evropská unie nabízí. Kromě toho bychom měli podporovat malé a střední podniky, protože tím budeme podporovat místní kulturu a místní hospodářství a posílíme i evropskou identitu v dotyčných regionech. Dále bychom se měli zaměřit na ty nejslabší oblasti kultury, tak aby byly dále rozvinuty, aby se staly viditelnějšími a měli bychom je také doplnit do naší digitální agendy, protože eh, budoucnost Evropy jsou, eh, závisí mimo jiné i na inovacích eh, z oblasti kultury. Chce se vyjádřit pan zástupce komise, prosím. Děkuji paní předsedkyně a děkuji za toto velmi první kolečko výměny názorů. Pro nás je to nesmírně důležité. Tady nejde pouze o přístup ke kultuře, ale účast na ní. Chtěl bych ještě říct, že kromě eurobarometru, o kterém tady byla zmínka, Eurostar také pou- e, sbírá e, vlastně využívá e, takový přehled sociálních podmínek pro získávání informací a e, v září byl vydán přehled za rok 2015. Je to zajímavý obrázek, který se nám objevil, e, velmi smíšený. E, finanční bariéry se zdají, a je to možná překvapivé, méně důležité. V některých zemích jsou důležité, ale ne ve všech. Například v Řecku a ve Španělsku ano, ale opravdu ne všude. Ta blízkost je nepochybně, jak bylo tady řečeno, bariérou. Například lidé jdou v řadě zemí spíš do kina, které je blíž, než do nějakého muzea, které je daleko. A co je e, znepokojující, je, že 25 Evropanů e, e, neúčastní podle odpovědí kulturních událostí, protože o ně nemají zájem. Takže my musíme samozřejmě pracovat s těmi nástroji, které máme, aktivní Evropa a další nástroje a je kreativní kreativní Evropa je prioritou eh, a jedním z cílů eh, tohoto úsilí celkového rozvoje je takzvané neposluchačstvo, to znamená eh, lidé, kteří nejsou zasahováni těmi programy a tady mají kulturní instituce velký úkol, velkou výzvu, aby se k této neposluchačské obci dostali, aby, ji dokázali zaujmout. Samozřejmě souhlasíme i s tím, že je třeba více investovat do kultury a přístupu k ní. Děkuji vám. Máte sich noch gemeldet. Děkuji, přihlásil se ještě pan Mogano, prosím. Perché, eh, eh, eh Děkuji, jenom velice stručně. Eh, chtěl bych se podívat na ty texty, které jsou k dispozici, což teď okamžitě nemohu. A já myslím, že bychom měli mít možnost eh, zhodnotit situaci eh, tak, jak jsme k tomu sami přispěli od roku 2014. Když vycházíme eh, z první zprávy, která byla dosti vyčerpávající a kterou vypracoval pan Jakono o evropském kulturním dědictví, až po zprávu, která bude předložena v Milánu ve čtvrtek, která se jmenuje eh, Rok 2018, rok evropského eh, kulturního dědictví. Myslím si, že tady jsou dvě otázky. Otázka inkluze a otázka soudržnosti. O tom jsme hodně hovořili. Myslím, že To je věc, kterou musíme i nadále rozvíjet. A i když máme málo času, já se chci vrátit k tomu té koncepci, kterou tady rozvinul pan Zdrojevský, těch 25% a tak dále a tak dále. Dovedu si představit, že bychom vytvořili pilotní projekt v tom roce 2018, abychom udělali něco opravdu významného. Nochmal abschließend. Děkuji, pan Strojevský. Teď už velice stručně. Chci poděkovat za eh, připomínky Eh, musím říct, že tady eh, zazněl velice důležitý eh, bod, důležitý problém. Nedostatek informací je často tím největším E, kamenem na cestě. Někdy prostě nevíte, co všechno je v kulturní oblasti k dispozici. A rovněž je třeba e, vzít e, v úvahu to, co navrhuje nebo co zmínila předsedkyně, fyzická infrastruktura. Můžeme se podívat na mapu této infrastruktury, a podívat se na to, jaké byly poslední investice, abychom viděli, kde vlastně je bohatství v oblasti infrastruktury, kde jsou nedostatky. Chci všem poděkovat za spolupráci. Ano, děkuji a přeji vám hodně štěstí při vypracovávání té zprávy. V lednu se k tomu tématu ještě jednou vrátíme. Mám pocit, že tuto chvíli nemá valného smyslu, abychom tady ve třech projednávali něco o Brexitu. Navrhuji proto, abychom tento bod programu odsunuli na další zasedání našeho výboru, protože si myslím, že by nemělo eh, velký smysl, abychom o tom hovořili v tuto chvíli v tomto složení. Pokud s tím souhlasíte, tak bych přistoupila k poslednímu bodu našeho dnešního programu, který z čistě eh, formálních hledisek probrat musíme. Takže prosím, aby eh, ti tři poslanci, kteří tu jsou, tu zůstali a všichni ostatní, aby odešli, tedy prosím ty, kteří tu nemají právo zůstat, aby odešli, protože další bod budeme probírat in camera. A před zasedáním koordinátoru nám vybíde ještě trocha času na kávu. everyone not part of the European Parliament ti, kteří nejsou součástí Evropského parlamentu, to znamená, že nejsou poslanci, asistenty a tak dále, prosím, odejděte. Web streaming is out. Vy,